úzké koordinaci s mezinárodními partnery eh, ve snaze o stabilizaci země a podporu politických procesů. Děkuji paní komisařce Redingové. Tímto je tato rozpráva u konce. Bylo předloženo šest návrhů usnesení. Po rozpravách se o nich bude hlasovat. Jako další bod eh, zde máme rozpravu o situaci v Bahrajnu. Jako vždy nejdříve mají slovo autoři a začíná kolega Repo. Děkuji. Pane předsedo, situace v oblasti lidských práv v Bahrajnu se bohužel zhoršila. Došlo k násilnému potlačení demonstrací, eh, což mělo částečně za důsledek oběti na životech, což je alarmující. Všichni bahraničtí občané mají právo na lidská práva, i kritici, kteří se vyjadří v internet, na internetu, v sociálních médiích. Je třeba, aby tam existoval upřímný dialog s občanskou společností. Arabské jaro eh, přeci sebou přineslo vlnu demokracie. To přeci bylo i pro nás v Evropě jakýmsi eh, prvkem ověřování v tom smyslu, že nesmíme mít dvojí standardy, že musíme mít integrovanou politiku, potřebujeme otevřený dialog, spolupráci mezi politiky a občanskou společností. Každý národ si zasluhuje respekt, rovněž i bahrančtí občané. Oni si nepřejí eh, dělat nějaké povstání, ale není možné, aby je mučili a aby policisté s nimi zacházeli násilně. Děkuji, nyní kolega Tanok. Děkuji, pane předsedo. Není pochyb o tom, že to, co se stalo v Bahrajnu v roce 2011, bylo velmi vážné. Policie se chovala disproporčně, eh, nevinní protestující byli zabíjeni. A ti, kteří byli zodpovědní za tyto zločiny, musí eh, se eh, dočkat jaksi spravedlivého procesu. Ovšem v usnesení z ledna tohoto roku není nic, co by znamenalo, že musíme dělat další usnesení na toto téma. Eh, sdílím obavy bahrajnské vlády, že tento parlament přistupuje k Bahrajnu, Bahrajnu poněkud selektivněji, protože v jiných zemích, eh, kde je situace ještě daleko horší, například v Saudské Arábii, k ním se takto drsně vůbec nepřistupuje. Saudská Arábie od eh, arabského jara nepostoupila ani o krůček, nicméně pod dohledem není. Bahrajnu by bylo potřeba pogratulovat za pokrok v národním dialogu, reformu právního e, zákona, zákonníku, vůbec zákonu a ustanovení ombudsmana. Je samozřejmě potřeba eh, propustit všechny politické vězně a zajistit svobodu projevu a tak dále. Mimo jiné také svobodný tisk je základem občanské společnosti. Eh, bahrajnští občané to sami vědí a sami svou společnost v tomto ohledu zlepšují. Zavedení ehm, eh, lidskoprávního soudu v Bahrajnu je, myslím, eh, velmi dobrou známkou z Bahrajnu v tom smyslu, že tento malý ostrovní stát postupuje daleko rychleji než Evropská unie v této oblasti. Rád bych apeloval na kolegy, aby s Bahrajnem pracovali konstruktivně a v dialogu. Pokud jenom od někud e, z postranních prostoru budeme kinout e, výhružně prstem, ničemu tím nepomůžeme. Děkuji. Děkuji kolegovi Tenokovi a nyní na dvě minuty kolegyně Verža. Děkuji. Když si pročítám usnesení, které bylo předloženo, tak musím podotknout, že je velmi umírněné. Ano, lidskoprávní situace Bahrajmu je i nadále znepokojující, avšak Ref, protože reformy, které tady byly avizované, se vůbec neuplatňují. To je to nejmenší, co můžeme říct, ale od srpna se situace zhoršuje. Represe pokračují a reformy jsou v rozporu s tím, co vládnoucí klan slíbil snaha zabránit manifestacím. Bahrajnské orgány používají represivní legislativu, rovněž používají sílu. Navzdory tomu desetitisíce občanů Bahrajnu si bo- přejí demokratizaci a režim se opět obrací proti nim. Snaží se legitimizovat své represe, používají různé výmluvy, ale všichni vědí, že režim stojí za tím vším, že vládnoucí klan se chce prostě udržet u moci. Sousední země tuto situaci podporují, například Saudská Arábie a další. Takže premiér, který vládne již více než 40 let, on je, stojí za tímto zpřísněním, za těmi tvrdšími zásahy režimu. Mne mezinárodní společenství by si mělo uvědomit význam tohoto regionu. Evropská unie má v té souvislosti obrovskou odpovědnost. Bah- obyvatelé Bahrajnu projevují obrovskou odvahu. Nemůžeme je nechat stranou, zapomenout na ně. Oni mají očekávání vůči EU a chtějí, aby jejich demokratizační přání bylo vyslyšeno. Nemůžeme občané Bahrajnu nechat na posvat svému osudu. Mezinárodní organizace poukazují na tvrdost režimu v Bahrajnu. Prosím, nebuďme ticho, nehlasujeme pro toto usnesení, to nestačí. Je důležité, abychom pokud tedy nebudeme hlasovat proti, abychom se alespoň zdrželi hlasování, my se zdržíme, protože chceme poukázat na to, že jsme solidární s bahrajnským lidem. Děkuji. Děkuji a slovo má kolega Lišek. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Paní komisařko, kolegové, Bahrajn je malá, ale důležitá země regionu. Eh, je to země, která není plně demokratická, eh, tak jak tady tento pojem chápeme my, ale je to země, která podniká kroky směrem k reformě justice, k směrem k ochraně lidských práv a je celá řada institucí, které byly vytvořeny, aby tento úkol plnili. A to v usnesení chválíme. Ale je jasné, že i u našich partnerů, a zejména u našich partnerů, musíme být upřímní a musíme odsuzovat to, co jest k odsouzení. To znamená, hovoříme zde o persekuci, o útisku, o útisku cíleném na opozici, o mučení a tak dále. To vše odsuzujeme. A já děkuji kolegům z ostatních politických frakcí za jejich konstruktivní přístup k tomuto návrhu usnesení, protože eh, podle našeho názoru je to vyvážené usnesení, které poslouží svému cíli. Děkuji vám. Děkujeme vám, kolego Lísku. Teď paní kolegyně Harkin máte minutu a půl. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Toto usnesení mimo jiné popisuje situaci v Bahrajnu, kde lidskoprávní aktivisté jsou cílem systematického zavírání a vůbec obtěžování. V tomto kontextu se eh, to, toto usnesení žádá a já také eh, propustě, propuštění všech eh, vě, eh, všech vězňů svědomí a vůbec politických vězňů, ať už to jsou lékaři, obránci lidských práv, míroví protestující a tak dále. Chci zmínit eh, dva lidi konkrétně, Nabil Rajab a Abdulhadi Al-Kawadja, se kterými jsem se setkala. Pan Tenok se ptá, zda skutečně potřebujeme usnesení k Bahrajnu. Eh, já bych ráda zmínila zneužití plynu CS v Bahrajnu, který zabil prý více než 50 lidí, což znamená ve skutečnosti, že se používá jako zbraň. A když se toxické chemikálie používají k zabíjení lidí, znamená to, že se používá jako chemická zbraň, což znamená porušení úmluvy o zákazu chemických zbraní. To je zejména důležité během stávající debaty o Syrii, ačkoliv eh, jak si se to v tomto případě ignoruje. Podle mého názoru by okamžitě měla proběhnout řádná kontrola Bahrajnu podle protokolu úmluvy o zákazu používání chemických zbraní. Děkuji vám. Děkujeme vám, paní kolegyně Harkin. Tím jsme tedy vyčerpali autory usnesení. Teď budou hovořit řečníci za frakce, jako první pan Posult. Pane předsedo, děkuji vám. Bahrajnské království Eh, leží v ohnisku eh, různých zájmů, které otřásají celým arabským světem. Například konflikt Sunitu a šítů nebo snaha o e, prvenství mezi Iránem a, a Saudskou Arábií, konflikt mezi nacionalisty a islamisty a pak je zde taky celá řada různých hospodářských a geopolitických zájmů a z těchto všechno důvodů e, nám jde o stabilitu v této zemi. Nicméně stabilita může být pouze na základě lidských práv. Proto jsme vděční za reformní politiku, kterou zavedl král Hamad po katastrofě v roce 2011. Vítáme ombudsmana, vítáme ministra ministra pro lidská práva. Vítáme zlepšení eh, politiky eh, eh, pro situaci žen a tak dále a tak dále. Nicméně musíme si uvědomit, že slova musí mít základ v činech. Takže e, toto usnesení je oprávněné a je velmi umírněné, e, to znamená uznává pokrok, ale požaduje další. Děkuji. Děkujeme, pane poslute. Jako další paní kolegyně Geringer de Odenberg. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Vážení kolegové, opět hovoříme o situaci v Bahrajnu v Evropském parlamentu. Úřady odmítají žádosti lidu, který chce demokratické reformy, které jim vláda zmínila. Autority a úřady reagovaly velmi násilně na mírumilovné protesty, mučili eh, protestující, včetně malých dětí. Eh, těsně před eh, jednou plánovanou mírovou demonstrací 14. srpna zavedl král nová nařízení, kterými zakázal jakékoliv druhy schromáždění nebo demonstrací v hlavním městě a omezili sociální média. Dále perzekvuje osoby, které vnímá jako eh, teroristické hrozby, kterým hrozí delší vězení a případně nepřístojné zacházení ve věznicích. Musíme vyzvat bahrajnské úřady, aby osvobodili všechny tyto blogery, žurnalisty a politické aktivisty a všechny ty, kteří míru milovně demonstrovali. Vzhledem k represím, ke kterým tam docházím, předpokládáme, že úřady přijmou doporučení eh, Rady OSN a provedou demokratické reformy a zajistí základní občanské svobody. Děkuji vám mnohokrát mnohokrát za pozornost. Děkujeme vám, paní Geringer Odenberg. Na minutu a půl má slovo paní Šáke. Děkuji vám, pane předsedo. Paní komisařko, opět musíme hovořit o lidskoprávní situaci v Bahrajnu. Pokud se někdo ptá, proč, podívejme se na porušování lidských práv v Saudské Arábii. Saudská Arábie Eh, velmi často bahrajnské vládě radí, pomáhá a poskytuje jí například tanky a různý jiný vojenský materiál. Je potřeba, aby Bahrajn propustil politické vězně eh, a kromě toho je potřeba si uvědomit, že eh, v nedávné době zakázali jakákoliv mírová schromáždění v hlavním městě. Uvědomme si, že Eh, to osočení z terorismu probíhá za přímého vlivu Iránu. Není přijatelné, aby byli mladiství a děti zavíráni, na tož mučení. Eh, už dlouho zde chybí eh, kontrol z příslušných orgánů OSN. Je potřeba, aby Bahrajn propustil všechny politické vězně, a včetně těch a v první řadě ty, kteří mají eh, občanství ve státech Evropské unie. Je potřeba, aby bahrajnské úřady překročily vlastní stín a vstoupily do dialogu, ehm, protože v sázce je budoucnost této země. Eh, je potřeba zde dosáhnout svobody médií. Tatu není a polarizuje to celou společnost. Do země byl zabráněn, bylo zabráněno v přístupu zpravodaji pro um, zabránění mučení. Kromě toho, se velmi často používají moderní technologie k sledování a persekvování obhájců lidských práv. Je potřeba Bahrajnu pomoci. Myslím si, že i náš parlament by mimo jiné měl trvat na zajištění, zajištění lidských práv pro všechny občany Bahrajnu, než se Saudská Arábie rozhodne, že Bahrajn použije jako hřiště pro své mocenské hrádky. Děkuji vám. Děkuji. Jedna minuta kolega Bílan. Bahrajn je další zemí středního východu, kde demografické manifestace se setkaly s násilnou reakcí orgánů. Každý den opoziční vůdci, žurnalisté, učitelé či novináři jsou zatýkáni. Eh, existují zvláštní soudy, které soudí pouze ty, které Eh, protestují. Eh, vyzývám k respektování eh, práva na mírové protesty, včetně nezávislých médií. Základní mm, dobrá vůle žaduje osvobození a zproštění viny politických vězňů a konec soudní diskriminace. Orgány v zemích, v zemích jako je Syrie projevují ochotu k jednání ale důležité je neustálý tlak na Manamu, aby eh, byly, eh, aby instituce, jejich instituce odpovídaly mezinárodním standardům. Já vyzývám ke konstruktivnímu jednání ze strany vládních orgánů a EU. Děkuji kolegovi Bílanovi a nyní minuta půl pan Murphy. Děkuji jako miliony lidí na celém světě, mladí lidé, pracující, byli inspirovány revolucemi v Tunisku, v Egyptě a vlastně s, souhlasí s nimi vzhledem k svým vlastním zkušenostem eh, při nerespektování lidských práv, požadují lepší život, demokratické svobody a setkali se s brutální represálí bahrajnských státních jednotek a armády. Ty represálie pokračují, především se týkají zaměstnanců ve veřejném sektoru i zdravotníků. Tisíc eh, lidí bylo propuštěno eh, prostě jenom proto, že eh, se předpokládalo, že jsou proti orgánům nebo prostě léčili zraněné z těchto demonstrací. Někteří byli zproštěni viny, ovšem několik lékařů zůstává ve vězení. Někteří, kteří byli zproštěni viny, se nemohli vrátit do své práce. Král um, ehm, vydal nařízení, kterým ruší právo na svobodu schromažďování. Všichni političtí vězni musí být propuštěni, všichni pracovníci, kteří byli propuštěni prostě jenom proto, že legitimně protestovali, musí být eh, dostat zpátky zaměstna, své zaměstnání. Není skutečnou po, nejvým pokrytectvím, že ty síly, které chtějí útočit na Sýrii, nadále obchodují se zbraněmi s tímto regionem. Děkuji kolegovi Murphym. Nyní má slovo na minutu a půl kolega Obermeier. Ano, také v Bahrajmu eh, se jaro stalo podzimem a místo demokracii, lidských práv, tak eh, jsou lidé utlačováni. Přesto je Bahrajn takovým příkladem pro další státy a um, strana, strach je větší než ochota přiblížit se do 21. století. E, političtí e, bahrajnské e, orgány jsou partnery Západu, a který příliš dlouho přihlížel porušování lidských práv. Mm, porušování lidských práv tady bychom se měli podívat, vzpomenout na prohlášení Kofiho Anána, eh, který řekl, že dnešní porušování lidských práv je předvěstí zítřejších masakrů. Eh, musíme to brát vážně, protože jinak z toho budou mečelit důsledkům. To znamená embargo na eh, zbraně, zastavení hospodářské pomoci. Místo toho, jenom abychom váhali, tak bychom měli se jasně vyjádřit a jednat. Děkuji. Nyní jménem frakcí eh, paní Korola. Děkuji, pane předsedo. Není lehké Irán, Sánskou Arábii, USA nějakým způsobem omezovat v jejich mocenském prostoru. A proto je nyní velmi obtížné tady něco říci k situaci v Bahrajnu. Měli bychom být zdrženliví, skromní, měli bychom mít pochopení. V současné politické situaci je pro vládu obtížné se vyhnout nepokojím. Tím ovšem nemyslím, že bychom tu situaci měli vítat či schvalovat, ale e, ty různé skupiny by měly dostat možnost e, požívat demokratických práv a používat je. Dále mi dělají obavy cíle, které e, jsou tady e, jaksi hájeny někdy, dokonce právě pod pláštíkem pokojných demonstrací. Částečně tomu tak, že, že se tady chrání ti nesprávní. Je důležité, aby všichni, kteří se účastnili Lapského jara, se společně setkali u vyjednávacího stolu. Děkuji paní kolegyni a nyní kolega van Orden. Děkuji vám, pane předsedo. Bahrajn je náš dlouhodobý přítel a spojenec, eh, protože se nachází v klíčové geostrategické pozici v eh, Perském zálivu. Je to oporou pro páté loďstvo Spojených států a je to úzký spojenec Saudské Arábie. To jsou všechno faktory, které z něj činí cíl všech těch, kteří chtějí destabilizovat tento režim a jeho vztahy se Západem. E, mnoho let šíte a sunité zde žili bok po boku bez problému a najednou se e, zneužívají rozdíly mezi nimi. Samozřejmě podporujeme právo na svobodu projevu a míru milovné protesty. Samozřejmě ti, kteří mají legitimní e, nějaké rozpory, musí být vyslyšeni a v tomto ohledu snaha krále po národním dialogu a vytvoření instituc pro lidská práva a šetření policejních a vězeňských podmínek jsou jedině vítané. V souvislosti s um, demonstracemi a jejich zákazem docházelo k um, teroristickým útokům a v příštích dnech budou i nadále probíhat pro- provokace na ulicích. Jednoznačně média budou hledat příklady brutality a provokací. Myslím si, že v zájmu Bahrajnu musíme být my zdrženliví. E, jsem přesvědčen, že opozičníci pana prezidenta také odsoudí terorismus a budou se účastnit e, konstruktivně v celém tomto dialogu. Děkujeme, kolego van Ordene. Teď procedura Catch the Eye. Jako první kolega Kelly. E, děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Abych pravdu řekl, v Bahrajnu to není ani z poloviny tak strašné, jako v těch ostatních zemích, o kterých tu diskutujeme. A je fakt, že je potřeba uznat pokrok, eh, ke kterému tam došlo. Zejména se musíme podívat eh, na instituci policejního ombudsmana, což je velký úspěch. Eh, rovněž, si, rovněž musíme také uznat, jaké místo zde začínají hrát ženy, což není vůbec běžné v tomto regionu. Ehm, ovšem podívejme se také na slabé stránky. Není pochyb o tom, že je potřeba na Mahrain i nadále tlačit a vyvíjet tlak, zejména co se týče svobody médií. To je velmi důležitý prvek jakékoliv demokratické společnosti. Dále se to týká sociálních médií, to je důležité téma. A pak je zde také celá ta otázka uvězňování politických oponentů. Tím se také musíme zabývat. Děkuji. Děkuji kolegu Kellymu a nyní kolegně Kretu. Děkuji vám, pane předsedo. E, musíme se zaměřit na e, činnosti manamských úřadů, zejména co do represí, brutálních represí demonstrací. E, základní právo na schromažďování se nerespektuje, ale je potřeba, abychom vyzvali po ukončení násilí o propuštění politických vězňů. Lidé musí mít právo se volně pohybovat a mít právo na schromažďování. Je potřeba, aby do této země získal přístup zvláštní zpravodaj na vyšetřování případů mučení a zvláštní vyslanec pro lidská práva. Je potřeba znovu zavést řádný justiční systém, systém spravedlnosti. Eh, Bahrajn byl zvolen jako sídlo eh, Arabského lidskoprávního soudu, což je velmi dobrá iniciativa. Je to iniciativa Ligy arabských států a je potřeba, aby to Evropská unie přivítala. Děkuji vám. Děkuji vám, paní kolegyně Krecu. Pan Paška. Děkuji, vážený pane předsedo, vážená paní komisářko. Souhlasím s panem Tanokem, že při formulování požadavků či Bahrajnu bychom měli být konstruktivní a umírnění. Zkušenosti z afrického jara nás poučili, že nestačí říct si pouze, že tady požadavek na změně, že třeba také znát tu politickou alternativu, která moc převezne, za to bude fundamentalistický militantní islám, či spravedlnější demokratické uspořádání. V Bahrajnu máme možnost modifikovat politické poměry evolučně dialogem s vládou, postupnými politickými změnami. Přijatá opatření, která zlepšily postavení žen, či která umožnily zřízení institutu ombudsmana, naznačují, že Bahrajnu lze dialogem dospět k jistému pokroku. Samozřejmě měli bychom požadovat více svobodná média, propuštění politických vězňů a otevřenější dialog s opozicí. To je tedy prostor pro naše iniciativy a toho bychom se měli držet. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát kolegovi Paškovi a na závěr vystoupí kolegyně Esaja. Měst Bahrainin tilanne on pitkälti seurausta. Situace v Bahrajnu je důsledkem arabského jara. Vláda se snaží situaci kontrolovat a přijala pravidla, která jsou v rozporu s mezinárodním právem. E, tato snaha vše kontrolovat, ovšem nesmí vést k tomu, že se bude používat násilí a pokud se někdo proviní, tak musí před to, To zadržování dětí, to mušení, mučení, to, to nemůžeme obhajovat. Ale jak již bylo řečeno, v regionu jsou státy, ve kterých je lidskoprávní situace ještě mnohem horší a proto jsme eh, v usnesení taky chtěli poukázat na to zlepšení, ke kterým zemi došlo. A je škoda, že ne všechny politické frakce chtěly podpořit to, co by podle nás bylo poněkud vyváženější. Děkuji. Tímto uzavírám postup ke HDI a na závěr rozpravy uděluji slovo paní komisařce Redingové. Děkuji, pane předsedo. Hned na začátku bych zdůraznila, že situace v Bahrajnu u nás vyvolává obavy. Místo předsedkyně Eštnová mě požádala, abych to zde jasně řekla. Eh, paní Eštnová situaci v Bahrajnu pečlivě sleduje. Už od února 2011, eh, kdy došlo k prvním vlnám násilí a osobně se angažuje eh, u místních úřadů, setkala se i s králem Hamadem a zástupci občanské společnosti v Bahrajnu. Rádi bychom zdůraznili, že vyzýváme všechny strany, aby odmítli násilí a aby pracovali spolu na eh, trvalém národním usmíření. To by mělo být základem naší práce. Místo předsedkyně Eštnová požádala zvláštního vyslance Evropské unie pro lidská práva Stavrose Lambrinidise, aby provedl eh, důkladnou návštěvu Bahrajnu ještě předtím, než se ona vydá na zasedání eh, ministrů eh, eh, oblasti Perského zálivu. Pan Lambrindis se setkal se zástupci vlády, opozice občanské společnosti, navštívil politické vězně a zopakoval, že proces usmíření vyžaduje kombinaci moderace a kroků na obnovení sebevědomí ze všech stran. E, mezi to patří i propuštění všech těch, kteří byli zatčeni v průběhu míru milovných politických protestů a e, vyrovnání hluboko zakořeněné polarizace bahrajnské společnosti. Otázka lidských práv v Bahrajnu je i nadále důležitým tématem. Proces národního usmíření musí i v této oblasti pokročit ještě o významný kus dál. Vyzývám proto eh, úřady, aby jakákoliv nová legislativa splňovala eh, mezinárodní lidskoprávní standardy a aby se zajistilo, že lidská práva budou i v praxi eh, chráněna. posledních dnech jsme svým partnerům v Bahrajnu sdělili obavy o nová opatření, která mohou vést ke zbavení občanství e, u některých občanů, včetně například různé dekrety o kontaktu se zástupci občanské společnosti na diplomatických misích. I nadále budeme e, pozorovat tyto zdroje obav a celou situaci. I nadále budeme na Bahrajn apelovat, aby implementoval plně a rychle nezávislý vyšetřovací výbor a, eh, a doporučení univerzálního pravidelného přeskumu. Evropská unie bude i nadále připravena v této oblasti poskytovat Bahrajnu další pomoc, protože jsme přesvědčeni, že je to naprosto zásadní pro vytvoření vzájemné důvěry, která musí být v základu jakékoliv udržitelného procesu reform. Vážíme si toho, že byl minulý červenec zaveden úřad policejního ombudsmana. Přesto však budeme i nadále spolupracovat s tamními úřady v boji proti beztrestnosti. Doufáme, že tento nový úřad ve spolupráci se zvláštní jednotkou pro vyšetřování v rámci úřadu eh, vrchního státního zástupce bude svůj mandát plnit eh, s plnou nezávislostí. Využívám tuto příležitost také k tomu, abych přivítala společné usnesení Um, o Bahrajnu v Radě pro lidská práva OSN 10. září, kterou podpořili všechny členské státy. Vítám uh, příspěvek delegace Evropského parlamentu pro vztahy s arabským poloostrovem na základě její návštěvy v Bahrajnu na konci dubnu, dubna 2013 a zdůrazňuji také eh, to, že si vážíme vyrovnaných doporučení, které tato delegace vydala. Děkuji vám mnohokrát, paní komisařko Redingová. Tímto i uzavírám rozpravu. Bylo podáno šest eh, návrhů rezolucí a teď mm, začneme hlasovat. Nejprve ale chci ještě sdělit, je tady procedurální připomínka?